Thank you, colleagues. Děkuji, vážení kolegové. Poprosím vás, abyste se zase usadili. Kdo odchází, tak prosím tiše, abychom mohli začít. Máme na programu sedmý bod, což je dohled nad delegovanými a prováděcími akty a opatřeními. My této problematice věnujeme eh, značnou pozornost, jak víte, protože chceme zlepšit eh, schopnosti přeskumu, pokud jde o tuto velice důležitou součást legislativy, jako jsou tato dvě opatření, tedy aktiv přenesené pravomoci a prováděcí opatření. Dnes se soustředíme na směrnici o platebních službách a na směrnici o mezibankovních, pardon, nařízení o mezibankovních eh, poplacích. Vítám tady Olivera Selia eh, z ESMA, zástupce EBA a zástupce generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž. Pokud jde o PSV2, tedy směrnice o platebních službách, tak EBA vydalo eh, dva materiály, jednak diskuzní materiál z prosince roku 2015 o budoucích návrzích pokud jde o autentizaci a zabezpečení komunikace a také konzultační materiály z 11. prosince o art RTS, pokud jde o spolupráci a výměnu informací mezi kompetentními úřady v oblasti eh, oznamovacího procesu neboli pasportizace. Takže Eh, teď si pohovoříme o eh, těchto důležitých záležitostech. Pokud jde o nařízení o mezibankovních poplacích, článek 7 nařízení vyžaduje, aby kartové systémy a zpracovatelské subjekty byly nezávislé. Pokud jde o účtování a zpracování EBA v prosinci zahájila veřejnou konzultaci o návrhu RTS o oddělení eh, kartových systémů a zpracovatelských subjektů. Veřejná konzultace byla uzavřena 8. března a dnes eh, se vyslechneme zpětnou eh, vazbu o konzultačním materiálu a o dalších krocích, které se chystají a vyslechneme si také názor komise. Teď už tedy předám slovo panu Enriovi, pak panu Sales a paní Pejcembek. Eh, poprosím o krátký úvod, eh, maximálně v délce 15 minut, takže nejprve Andrea, prosím. Děkuji, pane předsedo, vážení poslanci, já vám chci poděkovat eh, za možnost aktuálně vás informovat o práci EBA, pokud jde o nařízení IFR, tedy nařízení o mezibankovních poplacích a o směrnici o platebních službách PSD2. Vítáme tyto mandáty, protože EBA to umožní naplnit svůj cíl, to znamená vytvořit jednotná pravidla a přispět také k konverzi, pokud jde o přeskum v oblasti finančních služeb a e, především inovativních retailových plateb. My e, samozřejmě stojíme za cíly PSD2 a nařízení IFR. Nyní mi dovolte, abych vás eh, stručně informoval o pokroku, kterého jsme dosáhli při monitorování těchto oblastí. Dostali jsme mandát podle článku 7 odstavec 6 nařízení IFR, pokud jde o oddělení platebních kartových eh, systémů a zpracovatelských subjektů. Měli jsme vypracovat návrh regulačních technických standardů, tedy RTS, pokud jde o požadavky, které musí zpracovatelské subjekty a kartové systémy dodržovat při účetnictví, organizaci a rozhodování, EBA byla informována o tomto mandátu poměrně pozdě, až po vyjednávání o Eh, až po té, co vyjednávání o nařízení IFR skončilo, takže my jsme potom sezvali workshop eh, se všemi účastníky trhu a začali jsme zpracovávat politiku v červnu 2015. Pak jsme publikovali návrh RTS, to bylo v prosinci. Otevřeli jsme konzultaci, uspořádali jsme veřejné slyšení během období konzultace, kde byla celá řada účastníků, konkrétně 55 zástupců eh, z více než 20 různých organizací. Návrh RTS stanoví ustanovení, která se týkají organizační nezávislosti, čehož chceme dosáhnout funkčním oddělením nezávislosti seniorního Um, managementu a také udělením určitých výjimek. Důležitá je také nezávislost v účetní, eh, čeho chceme dosáhnout eh, alokací nákladů podle takzvaného účtování nákladů podle činnosti neboli ABC. A chceme také docílit nezávislého rozhodování eh, k určitým, určitými požadavky na složení manažerských orgánů. Dostali jsme 16 reakcí v rámci konzultací, které teď posuzujeme a promítneme to do závěrečných návrhů o RTS v červnu letošního roku. Na závěr eh, se zmíním o IFR, kdy chci říct, že EBA má právní pravomoci pro rozpracování RTS, ale nemá právní pravomoc zajistit, aby RTS eh, a obecně IFR byly konzistně prováděny finančními institucemi a aby byl dobře prováděn dohled národními úřady. Naopak, eh, pokud bychom měli mít tuto roli, tak eh, evropští zákonodárci by museli mm, eh, plně zakomponovat IFR do nařízení o EBA, tedy do našeho zakládacího nařízení. Musel by tam být doplněn ten dohled nad kartovými platebními systémy a příslušnými mm, orgány v této oblasti. Pokud nebude přijat takový takovýto pozměňovací návrh, tak nemůžeme dohlížet na konvergenci eh, tohoto nařízení na úrovni 1. Teď pokud jde o směrnici PS2, tak tady máme 11 mandátů Šest technických standardů a pět pokynů máme eh, zpracovat. Máme tady eh, časové lhůty 12, 18 a 24 měsíců. To znamená, že naše práce musí skončit eh, v okamžiku, kdy vstoupí PSD 2 v platnost, což je leden 2018. Pokud jde o oznamování, pasportizaci, bezpečnostní požadavky, pokud je o vytvoření eh, registru EBA, zpracování stížen, stížností a profesionální pojištění odpovědnosti, to jsou všechno oblasti, jichž se týká náš mandát. Je to tedy 11 mandátů, už jsme publikovali jeden konzultační materiál a diskuzní materiál v prosinci loňského roku. To ještě předtím, než eh, byla zveřejněna směrnice PSD2 v eh, úředním věstníku. Nejkontroverznější z těchto mandátů je určitě mandát eh, o RTS týkající se autentizace zákazníků a bezpečné komunikace. Eh, rozsah, v rámci něhož PSD2 bude schopno zajistit eh, navrhované cíle, závisí na tom, jak eh, zpracujeme RTS pro tuto oblast, to znamená, jakým způsobem definujeme zavedené subjekty na tomto trhu a nové subjekty, kteří, které chtějí vstoupit na trh platebních služeb. My jsme dostali pouze 12 měsíců, abychom pracovali na tomto velice citlivém mandátu a již nyní jsme vydali, nebo již v prosinci jsme vydali diskuzní materiál. Při práci na těchto RTS EBA bude muset zvážit kompromisy mezi eh, proti sobě stojícími požadavky. Jde o to, jak sladit požadavek na vysokou integraci na jednotném trhu, kdy chceme jako EBA nasadit jediný e, standard. A proti tomu stojí požadavek e, na usnadnění inovacím, což by zase implikovalo, že EBA by měla udělat přesný opak, to znamená, že zajistit e, požadavky na aplikaci různých standardů a technologických řešení. EBA dostala 118 reakcí v rámci veřejné konzultace, což je druhé nejvyšší číslo, pokud jde o obdržené reakce v rámci konzultačního procesu od založení EBA byla to pouze konzultace o, o ohodnocení pracovníků v bankovnictví, kdy jsme dostali více reakcí. V tuto chvíli všechny reakce posuzujeme a vydáme konzultační materiál v létě letošního roku a závěrečný návrh RTS bude k dispozici v lednu 2017, to znamená v tom 12-měsíčním období, které je stanoveno pro PSD2. Na závěr bych chtěl ještě říci, že jsme spokojeni s dosaženým pokrokem, pokud jde o rozpracování nám daných mandátů, ale je jasné, že určitě narazíme na určité obtíže, protože nemáme dostatek zdrojů. V rozpočtu pro rok 2016 EBA dostala, eh, nedostala žádné prostředky navíc pro tyto nové mandáty. V létě 2014 jsme odhadovali potřebné zdroje eh, na pokrytí čtyř mandátů. Eh, přitom se ukázalo, že budeme muset zpracovávat další Eh, dalších šest FTE v dalších letech, ale na tyto mandáty už jsme nedostali žádné eh, prostředky, přitom tedy počet mandátů se zvýšil ze 4 na 11, takže naše situace je nesmírně obtížná a skutečně nejsme eh, stoplně splnit veškeré požadavky, včetně časových lhůt, které nám byly stanoveny, takže jsme se museli začít, začít stanovat priority mezi mandáty, které se týkají PSD2 a registru EBA. Já doufám, že toto stačilo na úvod a jsem samozřejmě připraven na vaše na vaše eh, dotazy týkající se finančních inovací, platebních služeb, eh, ochrany spotřebitelů a tak dále. Děkuji. Děkuji, říká pan předseda. Samozřejmě, že jsme vzali na vědomí vaše vystoupení, vaše obavy, které se týkají otázky zdrojů a také to, co jste říkal o nedostatku právních eh, možností monitorovat eh, IFR v plném rozsahu. Nyní pan Sales eh, a pak komise. Yes, good morning. Thank you, Chairman. Thank you to the Econ Committee to... Dobrý den, <clears throat> dámy a pánové. My jsme skutečně nesmírně rádi, že jsme byli přizváni do vašeho výboru k diskuzi o tomto nesmírně důležitém tématu. PSD2, tato směrnice, tato legislativa je nesmírně důležitou, pozitivní legislativou po přijetí v loňském roce. A samozřejmě, že víme, že Evropský parlament má obrovské ambice v oblasti otevření trhu a ochrany spotřebitele. Je to vlastně takový klasický kontext velice kvalitního rozdělení pravomocí na jedné straně Evropská komise, EBA na druhé straně tento úřad. Na druhé straně, pokud jde o DG FISMA a Evropská komi- Evropskou komisi, my se zaměřujeme na správnou transpozici této rozsáhlé legislativy standardními nástroji, které pomáhají členským státům v tomto úsilí. Organizujeme pravidelné transpoziční workshopy, jeden workshop proběhl v únoru, další nás čeká zítra a v letošním roce budeme organizovat ještě další čtyři workshopy, možná dokonce i v příštím roce budeme pokračovat, tak aby jsme zajistili to, že všechny členské státy, administrativ těchto státech mají dostatečné nástroje, dostatečné povědomí, vědomosti, které by jim umožnili implementovat tuto legislativu. To znamená v lednu 2018 v okamžiku, kdy budou povinny je implementovat. Pan Andreas se o tom zmínil, ta opatření na druhé úrovni, které musí být implementovány společně s EPA, je naším zájmem, a by tato transpoziční etapa byla úspěšnou etapou. My spolupracujeme velice úzce, máme pravidelné kontakty, schůzky, tak aby první úroveň legislativních opatření, jakož i opatření druhé úrovně byly připraveny a poté realizovány či implementovány tím nejsprávnějším možným způsobem. Zde bych ukončil můj příspěvek, ale samozřejmě bude-li potřeba v průběhu diskuze rád opět vystoupím. Děkujeme. Rita Isabek má slovo. Děkuji za slovo. Děkuji, pane předsedo. Rádi bychom poděkovali za pozvání na vaše setkání, které se týká nařízení IFR o mezibankovních poplacích. V červnu 2015 vstoupilo v platnost. Víme ty slavné kapsy, které vstoupily v platnost v prosinci lonského roku. Druhá část pravidel by měla vstoupit v platnost v lednu letošního roku. Jsou zde i pravidla, která se týkají oddělení eh, jednotlivých projektů a zpráv zpracování. My jsme měli takové platformní setkání s členskými státy, které jsme zorganizovali, komise, ministři financí, dohledové orgány, hovořili jsme tam o implementaci tohoto nařízení IFR. Další setkání proběhne v červnu a zaměří se na tu druhou sadu těchto pravidel. Klíčová otázka zní, zda toto nařízení o mezibankovních poplacích bude fungovat, zda bude mít ten dopad, který všichni očekáváme. Rada a parlament nás požádali, abychom provedli studii, která by hodnotila dopad tohoto nařízení IFR. Máme zde dedikovaný tým, který již funguje a ve vytvořila takzvanou nulovou úroveň parametrů ještě předtím, než toto nařízení vstoupí v červnu v platnost. To znamená, že se budeme snažit hodnotit možný dopad tohoto nařízení IFR. Regulační technické požadavky pro oddělení jednotlivých projektů od zpracování, eh, ten článek 7.16 hovoří o nezávislosti této infrastruktury, o účetnických společností a od, teda oddělen od rozhodovacího procesu. EBA finalizuje tyto technické standardy RTS, jak jste se již o tom zmínil, v prosinci 2015 jsme měli konzultační dokument, který byl k dispozici a v únoru proběhlo slyšení. Komise je celkově spokojená s tímto procesem. Trochu nás neklidňuje to spoštění celého procesu, protože standardy teda nebudou samozřejmě před 9. červnem um, přijaty. Co to znamená? Znamená to, že celé odvětví bude mít určité otazníky ohledně technických standardů, který, s kterými, které budou muset plnit. Samozřejmě, že ty návrhy technických standardů mohou aplikovat jednotlivé subjekty, tak jak byly uh, zveřejněny v Dubnu, ovšem není ještě jasné, zda to budou ty závěrečné, konečné standardy, čili je to takové zatím nejasné. A určité specifické body, na které které jsme se zaměřili. Jednak zde výjimka, která je k dispozici s ohledem na inovativní rozvoj tohoto odvětví. My si myslíme, že je to možná příliš obšírný koncept. A dále je to defaultní procesor, ten tato možnost využití defaultního procesoru. Hmm, nevíme, zda to není diskriminační prvek, který by mohly využít jednotlivé subjekty. A další otázka, zda bychom neměli mít nějaký mechanismus pro transferování cen, který by jasně zamezil diskriminaci. A další dotaz je vymahatelnost těchto standardů. Máme zde etický kodex, který se očekává od pracovníků těchto společností, ovšem žádné sankce nejsou k dispozici. To znamená, že není jasné, jakým způsobem to bude konkrétně vymahatelné v praxi. A úplně na závěr je zde velice široký popis toho, mm, čemu hovoříme sdílené služby, kde ovšem nejsou žádná kritéria, která by odpo- které by odpovídaly e, tyto sdílené služby, které by museli plnit. A právě proto my velice pozorně analyzujeme proces úřadu EBI a zároveň se snažíme analyzovat, zda to opravdu úzce odpovídá tomu, co předpokládáme v tomto nařízení IFR o mezibankovních poplatcích. Budeme vás samozřejmě důsledně informovat o našich výsledcích. Děkujeme, říká pan předseda. A nyní zpravodajové obou těchto dosie nejprve Pablo Zalba. Děkuji vám, pane předsedo. Chci poděkovat eh, všem za tato vystoupení a také za to, že jste dnes eh, dorazili na naše jednání. Jak všichni velice dobře víte, tak nařízení eh, IFR stanoví aby EBA představila technické standardy, tedy RTS, Evropské komisi, a to do prosince loňského roku. EBA představila konzultační materiál a návrh RTS s tím, že termín byl 8. března letošního roku. Vyrozuměl jsem, že EBA chce předložit závěrečný návrh v květnu letošního roku s tím, že dala příslušným subjektům jednou měsíční lhůtu, aby naplnili požadavek na oddělení eh, platebních kartových systémů a zpracovatelských subjektů, což jak víte, tak to je požadavek podle článku 7 eh, nařízení o IFR. Mě by zajímalo, jaká je reakce Evropské komise, pokud jde o toto spoždění, tak by mě zajímalo, zda Evropská komise nějak zanalizovala možnost eh, vydat doporučení pro kompetentní úřady, pokud jde o odložení eh, standardů podle eh, nařízení IFR tak, aby dočené podniky měly delší časovou lhutu pro naplnění požadavků, které z tohoto nařízení vyplývají. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji. Nyní Antonio Tajani, prosím. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také zástupcům EBY a Evropské komise. Děkuji také mnohokrát za práci, kterou odvedl zpravodaj. Je tedy o tyto dva právní akty, RTS a PST2, Týká se to rovněž výměny informací mezi národními orgány. Část tohoto procesu je již uzavřena, ale vlastně ten celkový vlastní postup právě teprve začíná. Rád bych připomněl komisi a orgánu EBA, jaká politická vůle panuje v Evropském parlamentu, která vedla ke směrnici z roku 2015, což platí jak pro technické standardy, tak pro pravidla pro komunikaci. A tady parlament vždy odkazoval na koncepci technické neutrality postupu. Standardy nesmějí být pravidla, která by vylučovala ekonomické subjekty z trhu. To patří jak pro národní eh, hráče a subjekty, tak pro bankovní instituty. Veškeré tyto postupy, standardy musí být inkluzivní, musí být tedy otevřené a neutrální. Technikové a spotřebitelé a instituty musí být, eh, své, musí být schopny tyto postupy a standardy chápat. Musíme se vyhnout tomu, abychom skutečnost, realitu zastírali nějakým byrokratickým jazykem abychom takto omezovali eh, občany, což by vedlo k tomu, že ne všichni by se mohli podílet na tomto systému a mít něj užitek. Tady je důležité, aby ty systémy byly přístupné. Právě ty platební systémy by měly být inovativní, tak aby mohly odpovídat požadavkům trhu. Parlament bude tedy velice pečlivě dbát na to, aby tato naše politická vůle, by, vůle byla nakonec zrealizována. To bych tady chtěla jasně říct na adresu jak EBI, tak Evropské komise. Neboť pro nás je toto absolutní priorita. My zastupujeme uživatele, spotřebitele a proto se musíme nezbytně nutně vyhnout tomu, aby docházelo k situacím, kdy bude někde, někdo vylučován. Skutečně musíme dbát na to, aby k tomu v budoucnu nedocházelo. Prosím tedy EBU Evropskou komisi, aby poskytli pozitivní odpovědi na otázky parlamentu. Děkuji. Nyní Ole Ludvigson jako stínový zpravodaj, prosím. Tak smyky. Děkuji mnohokrát. tato otázka oddělení mezi platebními eh, systémy a zpracovateli. To je naprosto zásadní věc, pokud chceme zajistit volnou hospodářskou soutěž, eh, podpořit eh, konkurenceschopnost. To je vlastně cíl celého tohoto nařízení. Lepší Eh, hospodářská soutěž sníží náklady jak pro spotřebitele, tak pro firmy a vytvoří to skutečně jednotný funkční trh. Nicméně tato diskuze eh, byla ponechána eh, na nebo se omezuje na legislativu úrovně 2 a je třeba se tedy zamyslet nad tím, jak prakticky to oddělení um, zpracovatelů a, a spatovních systémů bude fungovat. Důležité tady je, abychom současný návrh nerozmělnili s tím, jak se budeme postupně blížit k tomu konečnému návrhu. Není možné ten text dále oslabovat. Je velice důležité, aby provádění technických standardů eh, bylo prováděno řádným způsobem, aby tržní, hlavní tržní eh, aktéři nezačali porušovat pravidla, která byla stanovena, takže to musíme sledovat velice pečlivě. Pokud je o směrnici PSD2, tak technické standardy byly schváleny a ty jsou naprosto klíčové pro to, eh, jestli ta směrnice do budoucna bude v praxi fungovat. Spravedlivá hospodářská soutěž je základem pro zdravé prostředí. Proto musíme nastavit ale jednotná pravidla hry, jinak to fungovat nebude a tak to je, myslím, zcela jasné u legislativy úrovně 1. Pokud je o komunikaci mezi zapojenými stranami, tak tady funguje několik zásad, které je potřeba dodržovat. Jednak bezpečnost, bezpečnostní požadavky, ty musí být jasně nastaveny. Spotřebitelé musí mít eh, jistotu, že komunikace je eh, od počátku do konce zabezpečena. Za druhé, nesmí zde existovat žádná ustanovení, která by ukončila fungování současných biznesových modelů a současných eh, hráčů na trhu. Já myslím, že takové jednání by bylo skutečně nepřijatelné, pokud bychom eh, přijali opatření, která by vlastně vytlačila některé eh, subjekty nebo biznesové modely z trhu. Je třeba jasně říci, že stávající podnikatelské modely mohou fungovat i nadále. To je zásada úrovně 1, která musí být dodržována i v případě pravidel na úrovni 2. Také třeba zajistit, aby technické standardy neumožňovaly bankám omezovat trh eh, určitými detailnějšími opatřeními, což je současný problém, s nímž se na trhu potýkáme. A pak poskytovatelé třetích stran ti musí zajistit, že jejich výrobky, jejich produkty a služby budou nadále pro spotřebitele atraktivní, to znamená, že nesmíme umožnit eh, obcházení pravidel volné hospodářské eh, soutěže, například eh, ze strany bank, které by nějakým způsobem tyto poskytovatele nutily k dodržování omezených pravidel. Musí tady být určitá flexibilita pro využívání různých platform pro mobily, tablety, počítače, to vše musí, tyto možnosti musí zůstat do budoucna otevřené. Já vím, že je to vše technicky velice komplikované, ale ta obecná linie je vlastně velice jednoduchá. Potřebujeme vytvořit pravidla, která budou zajišťovat otevřenou, spravedlivou hospodářskou soutěž pro všechny hráče na trhu, kteří se budou moci najít na trhu své místo. To musí zabezpečit Evropská komise při schvalování RTS. Děkuji. Děkuji. Nyní Ashley Fox, prosím. Děkuji, pane předsedo. Pokud bych eh, teď měl tady hovořit eh, o tom nařízení IFR, tak eh, kolega z EBA řekl, že byli informováni o mandátu příliš pozdě. Já si myslím, že to řekl ještě velice zdvořile vůči zákonodárcům, protože požadavek na vypracování technických standardů přišel až úplně na konci trialogu aniž by předtím proběhla jakákoliv konzultace s EBA. Takže já si myslím, že špatně, aby zákonodárce pak eh, orgán EBA kritizoval za to, že dochází ke spoždění, když eh, sám nenastavil řádný časový rámec eh, a vlastně nereálně vnutil orgánu EBA nedodržitelný časový plán. Takže jako zákonodárci si myslím, že bychom měli být mnohem opatrnější, když žádáme ať už komisy nebo nějaké jiné evropské úřady či orgány, aby připravili materiály skutečně s krátkou časovou lhůtou a pak nám, eh, když nám to tady potom představí, tak abychom se stěžovali, že to přišlo pozdě. Protože kdybychom je upozornili dříve, zavčasu, kdybychom dříve požádali o vytvoření regulačních technických norem hned třeba na začátku trialogu, a víme, že ty trialogy navíc vůbec nejsou dobrým uh, místem pro tvorbu kvalitní legislativy, protože tam se přichází s kompromisy na poslední chvíli. Navíc jsem vyrozuměl, že to byla rada a nikoli v parlament, kdo požádal o vypracování regulačních technických norem RTS. Takže to je můj náhled na to, jak jsme se vůbec dostali do té dnešní situace. Teď bych požádala orgán EBA i Evropskou komisi, aby se vyhnuli tomu, že kartové systémy dostanou nějaké preferenční zacházení a že to bude v neprospěch konkurenčních služeb. Takže moje první otázka. Máte nějaký příklad, který nám tady můžete zmínit, kdy porušení pravidel hospodářských soutěže bylo skutečně odhaleno a podporuje to tady náš návrh na oddělení těch dvou subjektů? A druhá věc, předpokládejme, že docházelo k takovému porušování pravidel. Myslíte se tedy, že čistě to oddělení kartových eh, systémů a zpracovatelských systémů nám zajistí, že k těmto porušením, eh, že tato porušení se do budoucna budou moci nějak lépe řešit? A pane předsedo, jestli ještě teď mohu eh, přejít ke směrnici PSD 2, tak bych řekl, že ve Spojeném království Máme eh, skupinu pro otevřené bankovnictví. Ta byla vytvořena eh, proto, aby eh, zblížila finanční instituce a finanční technologie, pokud jde o vytvoření otevřeného prostředí a platform, které označujeme jako API. Tato pracovní skupina vydala zprávu, která říká, že společné bezpečnostní standardy by měly eh, usnadnit eh, verifikaci ze strany bank, zda poskytovatel třetí strany má skutečně dostatečné bezpečnostní pojistky ještě předtím, než umožní těmto subjektům přístup k eh, informacím zákazníkům, což by mělo umožnit omezení podvodu s údaji zákazníků. Tato skupina tedy navrhla, že vytvoření nezávislého orgánu, eh, který by prověřoval třetí strany a který by vytvořil určitý bílý, tedy schválený seznam takových třetích stran, že to by mělo tedy pomoci. A já se ptám, zda neuvažuje o něčem podobném také Evropská komise v rámci Evropské unie, tak bychom mohli reagovat na obavy eh, eh, bank, pokud je o nastavení správné rovnováhy mezi odpovědností a bezpečností v rámci PSD2. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Nyní Sophie Intveld. Yes, thank you, chair. Děkuji. Děkuji za slovo, pane předsedo. Ráda bych souhlasila s tím posledním návrhem Ashleyho. Když se podíváme na příklad mé vlastní země, některé banky v podstatě vlastně využívají toho, že neexistují společné standardy a nové hráče nepustí na trh. To znamená, že tímto narušují konkurenci. Proto si myslím, že toto by byl krok správným směrem. To znamená, že ano, my víme, že PSD asi bude trvat nějakou dobu, než vstoupí v platnost, ale vlastně to využívají pro snížení konkurence a ne proto, aby se ten trh dále otevřel. Můj dotaz je ale jiného charakteru. Já jsem požádala, aby SEPA byla zahrnuta do tohoto bodu našeho programu. Já vím, že jste se o tom nezmínil, pane předsedo, ale já jsem skutečně požádala Evropskou komisi, aby nás informovala o implementaci SEPy, protože občané nám signalizují problémy v tomto ohledu. A docela pozdě jsme obdrželi takovou nesmírně stručnou odpověď komise. Já osobně si myslím, že SEPě bychom měli věnovat více pozornosti implementaci projektu SEPA. Ekon sekretariát by možná mohl požádat o tuto zprávu, aby komise předložila do budoucna. Šlo by to? Děkujeme, říká pan předseda. Matthew Karty zde není, pan Rejman je zde, takže prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Vystupuji zde v zastoupení pana Svena Kýkolda a dovolte několik tři dotazy a jeden bod. Pokud jde o platby kreditními kartami, vidíme, že poskytovatele těchto kart obchází systém těchto mezibankovních pravidel a plateb, zvyšují poplatky, není to pokryto nařízením a tak dále. Vidí komise, že k tomu dochází? To znamená, že se snaží banky obcházet tyto poplatky, mezibankovní poplatky, které jsou stanoveny v nařízení EU. A pokud komise detekovala takovou praxi, jaká opatření přijme proti těmto uh, snahám obcházet Eh, tyto poplatky. A pokud jde o implementaci směrnice PSD 2, pokud jde o elektronické platby, jak zajistíme jejich bezpečné provádění a zároveň propojení s mobilními eh, zařízeními, především tam, kde mm, je to k dispozici u toho prodejního místa. Děkujeme. Markovali vystoupí. Non ho un intervento da fare su questo. Thank you. Ne, pane předsedo, já k tomu nemám co říci. Barbara Campbell teda rovněž ji nevidím. Tím pádem se dostáváme opět k našim hostům. Ano, děkuji za slovo, pane předsedo. Pokud je o ten první bod, to znamená určité spoždění u RTS, u těchto technických standardů které se týkají toho oddělení v rámci ERDF 5. Já si myslím, že to je jasné. Rád bych zúraznil, že my chceme dodržet všechny ty lhůty, které vyplývají z legislativy. Většině případů se nám to povedlo, v některých případech bohužel jsme nebyli schopni to dodržet mandát dorazil příliš pozdě, to, o tom jste se i zmínili, čili my jsme vlastně nemohli v průběhu těch jednání si začít připravovat. Toto je oblast, která bude vyžadovat rozsáhlý přístup ze strany a příspěvky ze strany zpracovatelských subjektů i karetních subjektů. Já samozřejmě nechci přehánět tu potřebu zdrojů a vlastně kolega zastupuje celou jednotku, celé oddělení, kde v podstatě až do mm, někdy asi před jsem měl pouze jednoho zaměstnance. Některá RT stoupí platnost po implementaci primární legislativy, to znamená legislativy, která je součástí první úrovně. To není nic neobvyklého, to vidíme v různých oblastech. Měli jsme k dispozici několik mandátů v tomto ohledu a RTS budou finalizovány až poté, co ta první úroveň bude implementována té legislativy. Takže i přes tato různá spoštění, která zde vidíme, dojde asi pravděpodobně i k nějakému skluzu, pokud jde i o přeskum na straně parlamentu či rady, to znamená nejenom na straně komise, to je docela obvyklé. My jsme se snažili objasnit alespoň v tom konzultačním dokumentu to, že očekáváme finální standardy někde okolo toho okamžiku, kdy požadavky se stanou závaznými pro karetní subjekty a zpracovatelské subjekty, tak aby všechny tyto subjekty mohly zajistit svou nezávislost vůči účetním organizacím, rozhodovacím procesům a tak dále. My již o těchto standardech jasně hovoříme v našich dokumentech. Jednotlivé úřady mohou již zvažovat tyto standardy a jejich implementaci již v tom přechodném období, které by jim mohlo umožnit překlenout toto přechodné období, než RTS schválíme. Další věc. My samozřejmě jsme si vědomí toho, jakou váhu klade parlament na tu neutralitu celého procesu, na otevřené standardy, na to, že ty požadované výhody se skutečně dostanou ke koncovému uživateli. Toto skutečně jsou i naše priority a my jsme připraveni angažovaně postupovat v tomto ohledu společně s vámi na dosažení těchto společných cílů při finalizování naší práce. Potěšilo mě i to, že se domníváte, že RTS jdou správným směrem. Pochá, Procházíme nyní ehm, analýzou veškerých ehm, připomínek, které byly vzneseny, poznámek, které se týkají RTS a my se nesnažíme vnucovat jediný business model jednotlivým subjektům. My chceme zachovat určitou přiměřenost celého procesu, aby jsme tam zohlednili rozdíly v praxi. Jistě, že společné standardy a principy, které jsou požadovány pro požadovány v rámci legislativní práce, ty samozřejmě prosazujeme. I přesto je tam ale určitý prostor. Nevím, zda by kolega chtěl ještě k některým otázkám. Víte, ty dotazy nebyly ani tak směřovány na nás. Ta možnost na evropské úrovni mít nějaký úřad, jež by zajistil tento silný aspekt bezpečnosti. My samozřejmě nemáme pravomoci vystupovat jako subjekt v tomto ohledu. Ovšem v rámci směrnice PSD 2 tam budeme mít právní mandát, který umožní takovou praxi mezi jednotlivými úřady a spolupráce, čili my se budeme snažit podporovat takovou spolupráci mezi těmito úřady a dodržování vysokých standardů mezi jednotlivými úřady. A nyní předávám slovo kolegovi. Děkuji. Děkujeme. Takže pan, paní kolegy. pan Salezner, jestli dovolíte, tak já bych k tomu nařízení o mezibankovních poplacích několik bodů, pět, velice stručně, pan Zálva. Váš dotaz. Zda implementace článku 7 by měla být odložena s ohledem na sklus na straně EBI, úřadu EBI. My si myslíme, že to není potřeba. Národní úřady jsou schopny prosadit toto nařízení článek 7.6 eh, hovoří jasně o tom, že EBA, tento úřad, může sice přijít se standardy, ale nemusí. Čili pokud se EBA rozhodne nevytvořit takové standardy, nepřipravit, tak to stejně spadne na bedra národních úřadů. Čili oni mohou opravdu uplatnit tento článek tak, jak je, již k dispozici mohou se podívat na ty návrhy standardů, samozřejmě, které EBA již zveřejnila, ovšem je to na nich, je to jejich volba, proto si myslím, že implementace nemusí být nějak odložena. Pan Ludvigsen, my jsme si velice pozorně zaznamenali ten dopad nebo te, že to dopad na řízení by nemělo být, rozmě, nemělo být rozmělněn, to samozřejmě bereme velice vážně v potaz, jakmile budeme mít finální standardy k dispozici, jak to s EBou projednáme. Pane Foxy, jistě je dobré, aby rada i parlament, um, aby poskytli samozřejmě delší čas eh, EBA, to my to vítáme, ovšem ty standardy nemusí být vyvinuty. Samozřejmě je dobré, že EBA se rozhodla připravit takové standardy a normy, je dobré ovšem konzultovat i odvětví, podrobné standardy mít k dispozici, tak aby Ráda, parlament i komise měli možnost je analyzovat, podívat se na ně. Ovšem není to nezbytný požadavek je to v podstatě pouze, řekněme, pozitivní výsledek celého procesu. My jsme se nedomnívali, že je zde potřeba jakéhokoliv eh, odkládání. Myslíme si, že Eva skutečně pracuje velice tvrdě a důsledně a detailně ty příklady, kdy takové neoddělení karetních systémů, zpracovatelských systémů vedlo k problému. Například energetický sektor, ovšem takové příklady jste asi nehledal. My pravidelně získáváme informace o neformálních stížnostech subjektů ve zpracovatelském odvětví, kteří nám tvrdí to, že eh, ty karetní systémy v podstatě poskytují služby v těch bandlech, balících, které umožňují zpracování pouze na straně jejich vlastní zpracovatelské společnosti, což je problém. Konkrétní příklad v Nizozemí na konci 90. let, kdy takový hospodářský úřad pro hospodářskou soutěž v podstatě donutil banku, aby využila takovou společnou infrastrukturu, což byl příklad untanglingu. Eh, Jiné příklady banky se rozhodly například eh, v rámci karetního systému SEPI oddělit infrastrukturu od karetního systému a Následně to převzala i Evropská centrální banka, která vytvořila standardy pro oddělení infrastruktury od karetních systémů. A nyní poslední bod, pan Kikos zda je si komise vědoma stížností o těchto karetních systémech, o tom, že banky eh, vytváří nové poplatky a tak dále. My jsme o tom slyšeli velice seriózně, to bereme samozřejmě vážně, protože mm, ano, jednak, že by to teda došlo k obcházení těchto pravidel, pokud by došlo to, že teda zvýšíme tyto poplatky, v karetních systém, eh, karetní, eh, u karetních systém, tak to znamená obcházení těch mezibankovních eh, poplatků. My samozřejmě víme, tam byl všem největší problém byl, pokud ty mm, systémy na straně pladeb by přelévaly tyto mm, prostředky na ty zpracovatelské systémy. Ovšem samozřejmě my se tomu věnujeme velice pozorně a bereme to samozřejmě vážně a nebudeme, nebudeme to podceňovat. Děkujeme, pan Sáles má slovo. Děkuji, pane předsedo. Pouze pokud jde o PSD2, několik ještě poznámek my samozřejmě souhlasíme s tím, co řekl pan Ludvigson i pan Tajány. Základní princip směrnice PSD 2 musí být akceptován, respektován a je naším úkolem zajistit to, aby všechny ty původní zájmy z obou stran um, regulačního spektra byly respektovány. Částečně to děláme už v rámci transpozice tohoto celého cvičení, ve kterém pomáháme členským státům u transpozice těchto, této směrnice. Dále je to pravidelný monitoring po, legis, po implementaci evropské legislativy, to je součást klasických pravomocí Evropské komise a my to skutečně děláme. Občas je zde takový pocit, že ty stávající subjekty brání vstupu nových subjektů na trh. My slyšíme rovněž tyto stížnosti, v některých případech je to asi pravda. My máme mnoho kontaktů s odvětvím TPP, s fintech, s banky, s potřebiteli, klienty. A my jsme si vědomí toho, že mnoho bank se skutečně důsledně připravuje na plnou implementaci směrnice PSD2, snaží se již anticipovat některé změny, adaptovat, přizpůsobovat některé své informační systémy, infrastrukturní systémy. Jistě je zde různý pohled na celou problematiku, ale je jasné, že trh se připravuje na tyto obrovské změny, jež budou implementovány v lednu 2018. A ještě stručně k těm konkrétním krokům na straně Británie. Pan Fox se o tom zmínil. Ano, my jsme si s velikým zájmem přečetli ty specifické informace ohledně pracovní skupiny, která se zabývá otevřeným bankovnictvím a standardy v této oblasti. Máme kontakty s různými zástupci think tanků, subjekty, účastníky tohoto procesu. Je to nesmírně dynamický proces v Velké Británii, to my víme. Pokud je o nějaké, nějakou kontrolu TPP, nějaký úřad, nebylo to součástí návrhu zákonodárců, ani komise to v původním návrhu mm, nepřišla s tím. Můj, můj instinkt mi radí zaměřit se v současné době na řádnou transpozici úrovně 1 a přípravy RTS standardů, jakož i hlavních směrů, které připravuje úřad hlavních um, standardů, které připravuje úřad EBA. Paní Intveld se ptala na platby SEPA. Evropská komise i zde odvedla již veliký kus práce, jak víte. Lhůta byla ze 14.2. posunuta na 14 srpna, to znamená téměř dvouletý sklus implementace SEPA plade. Právně řečeno mnoho států již to aplikuje, ovšem máme zde, jak se sama tom správně zmínila, především u INKAS jsou hlášeny různé stížnosti ze strany občanů, které se potýkají s různými problémy u INKAS. My máme těch devět pilotních projektů, které jsme připravili eh, ještě tom předimplementačním období v jednotlivých členských státech. Jsou to pilotní projekty, které jsou dostatečně úspěšné především v těch čtyřech velkých státech, ze kterých jsme měli většinu přicházejících eh, stížností na klientů, především teda těch čtyř velkých zemí eurozóny. A v podstatě mm, mm, po těchto pilotních projektech od koncových uživatelů už jsme neobdrželi tolik stížností, čili zdá se, že většina úřadů v posledních 12 měsících opravdu k tomu přistoupila vážně a notifikují kompetentní úřady o problémech, které umožní tím pádem řádné eh, prosazování požadavku SEPA Eh, v, samozřejmě budete-li potřebovat konkrétnější informace, jsem připravený poskytnout později. Děkuji. Děkuji také za to, že jste zareagovali na naše žádost týkající se otázky kolegyně Intveld. Já doufám, že jste spokojena, paní poslankyně, takže tím můžeme uzavřít tento bod na programu jednání. Děkuji Androvi Riovi, zástupci Evropské komise za velice důležitou výměnu názorů, pokud jde o důležitou služku, složku jednotného trhu a integrace finančního sektoru. Ve tři čtvrtě na 12 začneme s hlasováním, do té doby přerušuji zasedání.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

Vážení kolegové, poprosím vás, abyste se usadili, abychom mohli začít s hlasováním. Začneme nejprve testem. Odzkoušíme hlasování. Můžete hlasovat na zkoušku. Ještě nám chybějí někteří kolegové, nehlasovali jste všichni, teď už je to v pořádku, výborně, takže jsme si zkoušku schválili. A můžeme se pustit do hlasování. První zpráva Darius Rozaty, povinná automatická výměna informací v oblasti daní. Návrh 78, kdo je pro? Proti, zdržel se někdo schváleno. Návrh 81, kdo je pro? Proti? Ověříme 81 elektronicky. Můžete hlasovat. Vote is closed. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Amendment eh, Návrh 84, kdo je pro? Proti? Ověříme to elektronicky. Hlasujeme o návrhu 84. Vote is closed. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. 85. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. 86, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. 87, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Neviděl jsem všechny ruce nahoře, asi to bylo zamítnuto, ověříme, ale pro jistotu elektronicky. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Nyní 88. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Ověříme i 88. elektronicky. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Nyní návrh 89. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. Návrh 92. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Myslím, že to bude lepší ověřit elektronicky. Asi to bylo zamítnuto. Prosím, hlasujte. Za EPP máme o jeden hlas více. Teď už je to v pořádku. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Nyní návrh 90. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. 91. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. Kompromis A. Kdo je pro? proti, zdržel se někdo, schváleno. Návrh 96, kdo je pro, proti, zdržel se někdo. Ověříme 96 elektronicky. Vote is closed. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. O jeden hlas. Není 97. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Ověříme i 97 elektronicky. Vote is closed. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. 98, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Ověříme i tento návrh elektronicky. Vote is closed. Končím hlasování. Návrh byl přijat. 99, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Schváleno. Návrh 100, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Myslím, že to bylo schváleno, ale ověříme elektronicky. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut o jeden hlas. Nyní návrh 101. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo zamítnuto. 102. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo zamítnuto. 103. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. 107. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. Chcete to ověřit? Dobře. Já myslím, že EPP byla pro, ale ověříme. Vote is... Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Omlouvám se, já jsem měl za to, že EPP hlasovala pro. 108. Kdo je pro? Proti. Ověříme elektronicky. Návrh byl zamítnut. 109. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Zamítnuto. 110. Kdo je pro? Proti. Ověříme to elektronicky. Collects to vote. Vote is closed. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Nyní 111. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. 104. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Omlouvám se, ale musím to raději ověřit elektronicky. EFDD poprosím, aby lépe zvedala ruce, abychom to nemuseli pořád ověřovat. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Nyní 112. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. 113. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Ověříme 113. Elektronicky můžete hlasovat. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. 114. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Myslím, že to byla stejná většina, ale raději to věříme elektronicky, protože jsem neviděl všechny zvednuté ruce. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Nyní 115. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. Návrh 116. Kdo je pro? Proti? Ověříme i tento návrh. Close. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut o jeden hlas. Nyní 117, kdo je pro? Proti, zdržel se někdo schváleno. Kompromis B, kdo je pro? První část. Proti, zdržel se někdo schváleno. Druhá část, kdo je pro? Proti, zdržel se někdo schváleno. Návrh 121, pardon, návrh 6, omlouvá se pan předseda. To je pro, proti, zdržel se někdo schváleno. Návrh 121, pardon, 122, kdo je pro? Proti? Držel se někdo? Pověříme elektronicky. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. 123, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? 124, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. 125. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Ověříme elektronicky. One five, yes. Hlasujeme o návrhu 125. Vote is closed. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. 127. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto? 128. Kdo je pro? Proti? Ověříme 128. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. 129. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Ověřujeme elektronicky. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. 130. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. Chcete ověřit? Dobře. Vote is open. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Nyní 131. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. 132. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. 137. Kdo je pro? Proti? Ověříme 137. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Nyní 138. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Ověříme elektronicky. Vote is closed. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut stejným počtem hlasů pro i proti. 139 je pro, proti. Ověříme to elektronicky. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Nyní 140, kdo je pro? Proti? Stržel se někdo? Zamítnuto? Chcete ověřit? Dobře. Ah, sorry, I saw EPP. Omlouvám se, já jsem měl pocit, že EPP hlasovalo proti, že tam bylo mínus, takže v tom případě to bude určitě schváleno. Děkuji, Markusy. Takže končím hlasování a návrh byl přijat. 141, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Ověříme elektronicky. Closed. Končím hlasování. Opět zamítnuto stejným počtem hlasů pro i proti. 142, kdo je pro? Proti. Ověříme elektronicky. Vote is closed. Končím hlasování. Zamítnuto návrh 7. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? Osmička. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo zamítnuto. Kompromis C. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. Návrh 15. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Ověříme 15. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Schváleno. Nyní návrh 16. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Stejná většina, takže pardon, schváleno. Pravuje se pan předseda 17. Kdo je pro? Proti? Raději elektronicky Končím hlasování. Návrh byl přijat. Kompromis D. Kdo je pro? Proti zdržel se někdo schváleno. Návrh eh, E. Kdo je pro? Proti zdržel se někdo schváleno. Návrh 34. Kdo je pro? Proti. Alde. Asi to bude zamítnuto, ale raději ověříme. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 35. Proti. Zdržel se někdo. Zamítnuto. 36. Ta byla odstraněna. 37. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo. Schváleno. Návrh 38. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo. Zamítnuto. 40. Kdo je pro? proti, zdržel se někdo. Ověříme elektronicky. It's rejected, but let's see. Vote is closed. Končím hlasování, zamítnuto. 41, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo, zamítnuto. 42, kdo je pro? Proti? Ověříme elektronicky. Vote Končím hlasování. Zamítnuto. O jeden hlas. Není kompromis F. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Návrh 45. Kdo je pro? Proti? Ověříme elektronicky. E Za EPP o jeden hlas více. Děkuji, končím hlasování. Návrh byl zamítnut o jeden hlas. Nyní návrh 46. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo zamítnuto? Návrh 47. Kdo je pro? Proti. Ověříme elektronicky. Oh, schváleno. Kompromis G, kdo je pro? Proti zdržel se někdo schváleno. Kompromis H, kdo je pro? Proti zdržel se někdo schváleno. Nyní návrh 60, kdo je pro? Proti zdržel se někdo. Ověříme to elektronicky, byť si myslím, že to bylo schváleno. against. Ještě dva kolegové nehlasovali. Nemusíte no, hlasovat. Končím hlasování. A je to vyrovnaný počet hlasů, takže zamítnuto. Návrh 61, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto? Pardon. EPP je pro nebo proti? A vy jste... Aha, tak raději to ověříme elektronicky. Vote is closed. Končím hlasování, zamítnuto. 62, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Ověříme elektronicky. Vote is closed. Končím hlasování zamítnuto. 63, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Neviděl jsem hlasovat ALDE, takže to věřím elektronicky. Prosím, zvedejte ruce lépe. Sounds going to be rejected. Asi to bude zamítnuto podle toho, jak hlasovalo ALDE. Končím hlasování. Ano, zamítnuto. 64. Kdo je pro? Proti? Ověříme to elektronicky. Vote is closed. Končím hlasování. to o jeden hlas. 65. Kdo je pro? Proti? Můžete hlasovat o 65 elektronicky. Vote is closed. A draw again. Opět vyvážený počet hlasů, takže zamítnu to 66. Kdo je pro? Proti? Ověříme to elektronicky. Hmm? <laughs> Vote is open. Eh, vote is closed. Končím hlasování o jeden hlas zamítnuto. Skutečně ty hlas, a to hlasování je dnes velmi vážené. 69 je pro. Proti. Ověříme i 69. Closed. Schváleno. 70. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Ověříme sedmdesátku. Yeah, query directly we would. Vote is closed. Končím hlasování. Zamítnuto. Trojka. Kdo je... Pardon, o tom Sedmdesát 71. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Zamítnuto. 72. Kdo je pro? Proti ověříme elektronicky. Vote is closed. Končím hlasování. Zamítnuto. 73. Kdo je pro? Proti? Ověříme elektronicky. Končím hlasování schváleno. 74. Kdo je pro? Proti? Stejná většina. Takže schváleno 75. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto? 76. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto? Kompromis I. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? Návrh 67 67 a 68 budeme hlasovat jmenovitě. Jmenovité hlasování 67. Kdo je? Můžete hlasovat, pardon. So you should, uh, yeah, I vote is... Končím hlasování. Zamítnuto. Nyní 68. Opět jmenovité hlasování. Můžete hlasovat, prosím. It's ridiculous what the socialists are asking for. Secretariat is telling that they are not identical. Sekretariát mě sdělil, že tyto návrhy nejsou identické, proto hlasujeme jednotlivě o každém z nich. Takže můžete hlasovat ještě o tom druhém návrhu. Ještě čekáme na posledního, končím hlasování a návrh byl zamítnut. 133. Je to tak? Kdo je pro? Proti? Stržel se někdo? Ověříme elektronicky. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. 39, kdo je pro? Pardon, omlouvá se pan předseda, odpadá, takže 135. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto? Chcete ověřit? Ověříme elektronicky. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. 134. Kdo je pro? Proti? Stržel se někdo zamítnuto? 136. Kdo je pro? Proti? Nevidíme, jak hlasujete všichni. Zamítnuto. A nyní hlasujeme o textu v pozměněném znění a to jmenovitě. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. 46 hlasů pro, nikdo proti, 11 poslanců se zdrželo. Nyní hlasujeme o legislativním usnesení. Můžete hlasovat, prosím. Je to opět jmenovité hlasování. Poprosím vás, abyste už hlasovali, vážení kolegové, ještě řada z vás neodhlasovala. Za EPP všem hlasuje o jednoho poslance více. Dobře, takže končím hlasování. 45 hlasů pro, nikdo proti, 11 se zdrželo, takže návrh byl schválen. Gratuluji panu zpravodaji. A nyní se dostáváme k návrhu zprávy Jakoba von Weizsäckera. Jsou to doporučení pro Evropskou komisi v oblasti virtuálních měn. Kompromis, os, kompromis A pro, proti, zdrželi se, přijato. IMKO 9 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis B pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis C pro, proti, zdrželi se, přijato. 60 pro. EPP je pro, proti. Drželi se. Myslím, že jsme to zamítli, ale ověříme to. Takže původní politické konstelace, končíme hlasování, přijato. 62 pro, proti, zdrželi se, přijato. 63 pro, proti, zdrželi se, přijato. 64 pro, proti, zdrželi se, přijato. 65 pro, proti, zdrželi se, přijato. 66 pro, proti, zdrželi se, přijato.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 Kompromis G pro, proti, zdrželi se. Přijato. 84 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 85 pro, proti, zdrželi se. 85 ověříme. Hlasujeme nyní. Končím hlasování přijato. 86 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis H, první část pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis I, pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis j pro, proti, zdrželi se, přijato. 101. Pro, proti, zdrželi se. Ověříme. Ověříme 101. Zahajuji hlasování. Myslím, že jsme to jasně zamítli. Končím hlasování. Ano, zamítli. Káčko. Pro, proti, zdrželi se. Přijato. Kompromis L. Pro, proti, zdrželi se. Přijato. IMKO 14 pro, proti, zdrželi se, přijato. Právní ustanovení jedna, nebo teda unblock všechna tato právní ustanovení, kromě trojky, ano, takže dobře, budeme eh, unblock hlasovat, výborně, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Trojka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis M pro, proti, zdrželi se, Přijato. Osmička pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Imko. Imko dvě pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Devítka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Desítka pro, proti. Ověříme, ověříme desítku, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 11 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 12 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 13 pro, proti. Ověříme, ověříme 13, můžeme hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. Jedním hlasem. 14 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 15 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 16 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 17 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 18 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 19 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A nyní budeme hlasovat o celém opraveném textu. Hlasujeme nyní, hlasujeme elektronicky. Končím hlasování. 54 pro, 1 proti, 2 se zdrželi. Přijato, blahopřejeme, blahopřejeme zpravodaj. A nyní se dostáváme ke zprávě pana Stolojana. Název této zprávě je úplně nejdelší ze všech, jaké jsme kdy měli, tak to ani nebudu číst. IES, EFRAG a PIOB, to bych tak shrnul. Takže začínáme. Kompromis A pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis B s ústním pozměňovacím návrhem ze strany zelených, kdo je pro, proti, Ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijata. 43 pro, proti, zdrželi se, přijato. 44 pro, proti, zdrželi se, přijato 44, 45 pro, proti, zdrželi se, přijato, kompromis C pro, proti, zdrželi se, přijato 48 pro, proti, zdrželi se, přijato 49 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 50 pro, proti, zdrželi se, přijato 51 s ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? Proti? Ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 52 pro. Proti. Ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis D. První část pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis E pro, proti, zdrželi se, přijato. 60 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 62 pro, proti. Ověříme. Končím hlasování. Přijato. Kompromis F. Pro, proti zdrželi se přijato. Kont 11 s ústním návrhem. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Kompromis G. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 66. Pro. Proti. Ověříme. Zahajuji hlasování. 66. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis H, první část. Takže promiňte, háčko s ústním návrhem pro, proti. Ověříme, zahajuji hlasování. Takže to je kompromis H spolu s tím ústním pozměňovacím návrhem. Ještě pár kolegů nehlasovalo. Končím hlasování. Zamítnuto jedním hlasem. Takže hlasujeme o původním kompromisním návrhu H pro, proti, zdrželi se, přijato. 71 pro, proti, ověříme to, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis I pro, proti, zdrželi se, přijato. Odstavec 10 původního textu pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis je pro, proti, zdrželi se, přijato. 77 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis je A, pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis K pro, proti, zdrželi se, přijato. L pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 81 pro, proti, zdrželi se, přijato. 82 pro, proti, zdrželi se, přijato. 83 pro, proti, zdrželi se, přijato. 87 pro, proti, ověříme, 87 ověříme, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 88 pro, proti, zdrželi se, přijato. 89 pro, proti. Myslím, že to bylo stejnou většinou. Ověříme ještě jednou, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Ano, zamítnuto skutečně jedním hlasem. 90 s ústním návrhem ze strany zpravodaje pro proti, zdrželi se, přijato. 91 pro, proti, zdrželi se, přijato. 92 <laughs> pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Původní text. Musíme to hlasovat, ne, takže kompromis N. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis N s ústním pozměňovacím návrhem a potom to bude ještě oddělené hlasování. Takže nejprve o první části tohoto návrhu N s ústím návrhem pro, proti, zdrželi se. Myslím, že jsme to zamítli. Můžeme to ověřit, abychom si byli jistí. Takže první část s ústním pozměňovacím návrhem. Končím hlasování. Ano, zamítnuto. A nyní o druhé části. Nebo takže nemusíme hlasovat o první části bez ústního návrhu. Dobře, hlasujeme o druhé části. Kdo je pro druhou část? Druhou část. Kdo je pro? Proti? Ověříme druhou část. Zahajuji hlasování. Takže končím hlasování. Přijato. Třetí část. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Čtvrtá část pro, proti, zdrželi se, přijato. 99 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis O pro, proti, zdrželi se, přijato. Odstavec 18, původní text pro, proti, zdrželi se, přijato. Právní východisko původního textu pro, proti, zdrželi se, přijato. Jednička pro, proti, zdrželi se, přijato. Dvojka. Právní východisko 2, pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 2, pro, proti, zdrželi se, přijato. Dále je to právní východisko 3, původní text pro, proti, zdrželi se přijato. Právní východisko 3a s ústním pozměňovacím návrhem pro, proti, zdrželi se přijato. Právní východisko 4 až 11, původní text, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Trojka pro, proti, zdrželi se přijato. Čtyřka pro, proti, zdrželi se přijato. Pětka pro, proti, zdrželi se přijato. Šestka 6. pro, proti, zdrželi se, přijato. Původní text, právní východisko 13 a 14, pro, proti, zdrželi se, přijato. Sedmička pro, proti, zdrželi se, přijato. Původní text, um, právní východisko 15 přijato, 15b s ústním návrhem pro, proti, zdrželi se, přijato. Původní text, právní východisko 16 až 18 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis P pro, proti, zdrželi se, přijato. 12 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis Q pro, proti, zdrželi se, přijato. 16. S ústním pozměňovacím návrhem ze strany zpravodaje pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis R pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis S pro, proti, zdrželi se, přijato. 21. S ústním pozměňovacím návrhem ze strany zpravodaje pro, proti. Ověříme. Můžeme hlasovat. Končím hlasování. Přijato. Kompromis T pro, proti, zdrželi se, přijato. TA pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis U pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis UA pro, proti, zdrželi se, přijato. B, pro, proti, zdrželi se, přijato. 33 pro, proti, zdrželi se, přijato. Původní ustanovení je původní text pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis dvojité V, pro, proti, zdrželi se, přijato. 36 pro, proti, zdrželi se, přijato. Původní ustanovení M, původní text pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní budeme hlasovat o celém textu v pozměněné formě. Hlasujeme elektronicky, můžeme hlasovat. Končím hlasování. Přijato. 52 hlasů pro, 5 se zdrželo, nikdo nebyl proti. Blahopřejeme zpravodaji. A konečné hlasování, návrh stanoviska pana Tremozy o zprávě Jury ohledně monitorování provádění unijního práva. Jde o výroční zprávu za rok 2014. Kompromis AA. Kdo je pro? Proti zdržel se někdo schváleno. Kompromis A. Kdo je pro? Proti zdržel se někdo schváleno. Kompromis B. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. Návrh 12. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno 13. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno 14. Kdo je pro? Proti? Ověříme elektronicky 14. Close. Končím hlasování. Schváleno. 15. Kdo je pro? proti, zdržel se někdo zamítnuto. Kompromis BA, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno. Kompromis C, kdo je pro první část, proti, zdržel se někdo schváleno. Druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno. Kompromis D, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, kompromis E, kdo je pro první část, proti, zdržel se někdo schváleno, druhá část, kdo je pro, proti, zdrž... ověříme druhou část elektronicky. Vote is closed. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Nyní návrh 30. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. Návrh 32. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Ověříme elektronicky. Omlouvám se. V té den se zdá, že najednou je pro. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Kompromis F. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Návrh 38. Kdo je pro? Proti? ověříme elektronicky. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 39. Kdo je pro? Proti zdržel se někdo schváleno. Odstavec 6. Původní text. Kdo je pro? Proti zdržel se někdo schváleno. Kompromis H. Kdo je pro? Proti zdržel se někdo schváleno. Návrh 48. Kdo je pro? proti, zdržel se někdo schváleno, 49 kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, 50 kdo je pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto, kompromis I, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, návrh 55 kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, 56 kdo je pro, Proti? Zdržel se někdo? Ověříme elektronicky. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Kompromis je, kdo je pro? Proti zdržel se někdo schváleno. Návrh 63, kdo je pro? Proti zdržel se někdo Ověříme elektronicky. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis K. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Návrh 70. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Myslím, že to bylo schváleno, ale raději ověříme elektronicky. Končím hlasování. Schváleno 71, kdo je pro? Proti zdržel se někdo schváleno. Kompromis L, kdo je pro? Proti zdržel se někdo schváleno. Návrh 78, kdo je pro? Proti ověříme elektronicky. Ověříme 78 elektronicky. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. A nyní hlasujeme o textu v podměněném znění. Můžete hlasovat, prosím. Jedná se o jmenovité hlasování. Končím hlasování. 32 hlasů pro, 24 hlasů proti, nikdo se nezdržel, takže schváleno. Gratuluji zpravodaji. A tím uzavírám dnešní hlasování i celé zasedání. Příště zasedání proběhne v pondělí odpoledne 23. května od 15 hodin a bude pokračovat v úterý od 9.30. Děkuji vám všem za účast.